E, teď zahajuji naše společné zasedání z e, e, výboru pro hospodářské a měnové záležitosti a výboru pro občanské svobody a s potěšením zde vítám a kolegu předsedy, předsedu Libe. Nejdříve přijmeme pořad, na pořad, pořad jednání. Máte nějaké připomínky? Tímto je přijat pořad jednání. A teď eh, bod 2, nemám žádná oznámení. Nebo musím oznámit, že komisařka Jourová přijede 15. května v pondělí do Štrasburku. A pro nás to bude eh, velkým potěšením o ní pohovořit. Pervánč, jsi se chtěla vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to druhé hlasování o zamítnutí, které pravděpodobně budeme mít o tom seznamu je významný vzkaz, který bychom měli vyslat Evropské komisi. Lituji, že nemáme nikdy příležitost diskutovat o tom pojmu zamítnutí na těch našich dvou schůzích, eh, společ, společné schůzi, proto využívám příležitosti před hlasováním, abych hlasitě řekla, Jaký je návrh komise, který zamítáme? Je to seznam, na kterém nejsou uvedeny jako země, rizikové země, nebo jsou tam uvedeny pouze Afganistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Irák, Laos, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen, a v druhé kategorii Irán a ve třetí kategorii Severní Korea. A po tom prvním odmítnutí Evropská komise pouze nahradila Gvaja, Gvajánu Etiopii. Myslím si, že je potřeba, aby tato rozprava mezi námi se vedla a samozřejmě vítám, že komise nakonec souhlasila s tím, že bude o tom diskutovat s poslanci, ale vzhledem ke způsobu, jakým to celé proběhlo, tak si myslím, že je velice důležité, aby naše oba výbory, včetně hlasování na plenárce a po rozpravě dále vyvíjelo tlak tlak a zamítlo tento návrh Evropské komise. It's S potěšením mohu konstatovat, že plně podporuji to, co říkáte. Nicméně musíme eh, zohlednit, že Libe má spoustu práce, eh, my máme spoustu práce a musíme, eh, pokud chceme mít tlumočení u takového hlasování, být časově flexibilní a proto jsem říkal, že komisařka Jourova a přijde na, do Štrasburku a doufám, že tam bude aspoň tolik lidí jako teď. Což by eh, na paní komisařku eh, opravdu eh, udělalo impozantní dojem, aby se rozmyslela tu strategii v této věci. Ještě nějaké připomínky? Takže bod číslo 3 hlasování. Děkuji vám za podporu z pravice. Začneme s Chcete ověřit hlasování, jestli eh, na to není příliš mnoho? Patnáct lidí pořád uh, chybí, netiskne nic. To je teď jenom uh, ověřené přítomnost, prosím. Hlasovali jste všichni? Jakobe? Lamberts, aby tady nebylo moc socialistů nebo zelených. To je jiná otázka. Končím hlasování a vypadá to dobře. Takže odstavec jedna, kdo je pro. A vy to chcete dělat všechno elektronicky. Tak na to my na Ekonu nejsme zvyklí, ale pokud to chce Libe, tak předseda a výboru Libe mi říkám, mm, že ano, tak abych uspokojil přátelé z Libe, tak zahajuji hlasování o staci 1. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Hlasovec 2 a 4. Vezmeme je společně. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1 a pozměňovací návrh 2 jsou totožné. Předkládám je k hlasování. V eh, Úvodní ustanovení 1 a 6. Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k eh, pravnímu ustanovení odůvodnění 6. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 1 a 2 jsou stejné. Hlasovali jste všichni. A přijato. Takže právní odůvodnění 7 až 8 původní text. Zahajuje hlasování, končíme hlasování. Přijato. Původní ustanovení A až G. Hlasujeme on blok. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení H, pozměnací návrh 3, zahajuji hlasování, hlasovali jste všichni, končím hlasování. Je to plus? Dva jsou pro ještě navíc, <coughs> takže 48 ku 47 to bylo přijato. Musíme hlasovat o tom původním textu. tak pokud mi eh, kamera eh, umožní eh, výhled na, na kolegy, tak to já jsem opravdu neviděl. Tak byste hlasoval proti? Takže pokud předseda neví o těch, kdo nemají kartičky, tak je těžko může započítat. Takže já bych navrhl, abychom to ještě jednou ověřili. Takže dobře, pozměňovací návrh 3. Kdo nehlasuje kartičkami? Jako Formajceker, Filip Lamberts. Máte kartičku teď? Takže budeme hlasovat znovu pozměňovací návrh 3. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Tady je to zamítnuto 49 ku 48. Takže hlasujeme o tom původním textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. A to bylo přijat. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Vajce, je proti, eh, Lamberts je proti, takže to zamítá to 45 ku 44. Eh, úvodní ustanovení je původní text. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměn, úvodní ustanovení je. Pozměnací názor 6. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Jasně přijato, takže nemusíme hlasovat o původním textu. Takže pozměňovací návrh 6 eh, dělíme. První část. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. A to bylo jasně přijato. Tedy to. Takže teď eh, hlasujeme o upraveném textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Formajce, Weizsäcker je pro. Filip je také proti. To potřebujeme. Do záznamu počím hlasování. A je to jasně přijato. Mnohokrát vám děkuji. Ještě někdo bod různé. Já tady se mám. Takže ve Štrasburku komisařka Jurová. Hezký večer.